ekonomiky a politického vývoje ve prospěch stability tohoto regionu. To je vše, co jsem chtěl říct jménem eh, Catherine Ashton. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane komisaři Barně. Tím pádem rozprava je ukončena. Dalším bodem bude prohlášení Rady a komise k nominaci představitelů do eh, různých eh, předsednictví, eh, agentury. A bude hovořit nyní zástupkyně rady, paní Gueri. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci, vážené poslankyně, milí bývalí kolegové. Děkuji za příležitost, abych se za radu vyjádřila k procesu jmenování předsedů a výkonných ředitelů nových orgánů dohledu ESA a mm, podle jakého principu by měli plnit své funkce. Jak víte, přijali jsme před třemi měsíci nařízení, které ale eh, mm, tedy eh, mm, které tedy stanovuje ty eh, podmínky jmenování a podle toho každý eh, předseda ale je eh, jmenován radou, dozorčí radou a potom i parlament zde má podle nařízení možnost vznášet namítky proti jmenování těchto předsedů a případně odvolat je z funkce a mm, takže jak, ale rada do toho vstupuje. Rada je spolu eh, legislativním rozhodovacím eh, orgánem, eh, který má zajišťovat, že i členové té, tedy toho představenstva dozorčí rady a předseda a výkonný ředitel, že budou striktně nezávislí a že budou jednat výhradně a výlučně v zájmu Evropské unie. V tomto nařízení jsou v tomto smyslu eh, články 42, 46, 49 a 52, které toto upravují. Duch nařízení je jasný ti, eh, kteří mají hlasovací právo v těchto statutárních orgánech a ředitel a výkonný ředitel a předseda, nemohou eh, se řídit nějakými pokyny od orgánů EU, či od vlád, či od dalších subjektů soukromého či veřejného práva, ani nemohou být nějak ovlivňovány při plnění svých funkcí a úkolů. Eh, a také i nařízení ESA stanoví, že Eh, potom Evropské instituce tedy eh, přijme eh, tedy vnitřní jednací předpisy, které toto budou upravovat a zajišťovat, že předsedové takto budou jednat a Eh, také i eh, je ze závazek, že předsedové budou, eh, budou vybíráni podle článku 46 a 51, tedy nezávisle a čistě podle vlastních dovedností a kvalit. Já vím, že oba tyto články hovoří o dovednostech, znalostech, know-how trhu, finančních trhů a že musí mít příslušné znalosti s finančním dohledem a regulací. Rada má velice ambiciozní cíle, eh, které má plnit ESA a já doufám, že i parlament eh, si stanovuje vysoké cíle. A nyní je to na obou institucích, tedy na obou rozpočtových institucích, aby zajistili, že tyto ambiciozní cíle eh, budou každý rok vybaveny řádnými prostředky v rámci rozpočtu. Jakožto předsednická země my přičítáme velký význam tomu, aby všechny členské státy plnily své závazky, eh, které z těchto nových orgánů vyplývají. Rada jako spolurozhodovací orgán se domnívá, že všechna ustanovení nařízení musí být věrně aplikována a ve své celistvosti. A doufáme, že komise jakožto strážce smluv e, nad tím bude bdít. Jak dobře víte, komise také i byla pověřena v úvodním ustanovení 55 nařízení povinností, že vytvoří shortlist uchazečů kandidátů, že bude řídit e, výběr, první kolo tedy výběru. Evropský parlament a rada se dohodly na tomto postupu. To znamená, já teď ale doufám, že předsedové budou moci začít pracovat. Je zásadní a já vím, že i souhlasíte s tím, že tyto nové agentury eh, musí začít fungovat co nejrychleji, nejdříve a protože jsou důležitou součástí evropské reakce na finanční krizi. Nemůžeme si dovolit vyčkávat a jsem si jistá, že mohu eh, počítat s plnou podporou parlamentu, abychom zajistili hladké eh, vytvoření a fungování nových agentur v důsledku dobré spolupráce mezi Evropským parlamentem a radou Evropská unie má úplně nové orgány dohledu, úplně novou strukturu a je to naše společná odpovědnost zajistit, že tyto eh, úřady začnou pracovat co nejdříve jakožto Eh, eh, zástupci parlamentu a eh, tak vám mohu říci, že já jako zástupce předsednické země se zavazuji už se spolupracovat s Evropským parlamentem a doufám, že budeme spolupracovat v dobré víře jako věrní partneři. Děkuji, paní Gery a nyní komisař Barnier. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, dámy a pánové, poslanci. Evropská unie disponuje od 1. ledna novým systémem supervize nad finančním trhem. Je to hluboká reforma regulace trhů a také působení finančních subjektů a posílí to finanční stabilitu v Unie. A to také zajistí větší příležitosti a solidní základ pro mm, finanční odvětví, které je tak důležité. Chtěl bych nejdříve zdůraznit důraznou roli, kterou zde sehrával Evropský parlament v tomto procesu. Pokud dnes máme účinnější systém dohledu nad finančním sektorem a pokud jsme vyvodili poučení z krize, pak je to v široké míře díky Evropskému parlamentu. Blížíme se k poslední etapě vytváření to, této nové architektury eh, dohledu se jmenováním příslušných eh, prezidentů a ředitelů nebo ředitelek, kteří budou výkonnými představiteli. Toto nominační řízení bylo prováděno transparentně při dodržování veškerých hm, nařízení a dalších uplatnitelných eh, pravidel z hlediska těchto představitelů. Přibližně 275 kandidatur eh, bylo přijato v rámci šesti míst, o kterých jsem hovořil. Všechny tyto kandidatury byly objektivně a důkladně proskoumány. Úloha, která náležela jednotlivým institucím, komisi, parlamentu. Všechny tyto úlohy byly dodržovány. I v budoucnosti budeme dbát na to, aby tento proces byl transparentní, správně naplánován, tak aby ekon ve vašem parlamentu mohl co nejlépe plnit svoji úlohu. Váš parlament vyjádřil vysoké požadavky z hlediska těchto úřadů. A má pravdu. E, tyto požadavky mohu chápat. Komise se domnívá, že prezidenti a výkonní ředitelé těchto agentur musí být vybráni podle své zkušenosti, podle své nezávislosti a své angažovanosti a znalosti otázek, které souvisejí s dohledem a regulací finančních trhů. Dámy a pánové poslanci, v tomto duchu jsme až do posud prováděli mm, zkoumání těchto kandidatur, které jsme dostali. A v tomto duchu eh, probíhalo selekční řízení, které ještě není ukončeno. Parlament a rada se rozhodli, eh, že budou postupovat podle článku 68. Výkonní ředitelé museli splňovat požadavky, které zde byly zakotveny. Komise dohlížela nad eh, tím, aby tento nařízení bylo dodrženo. Dámy a pánové poslanci, vy jste vyjádřili určité znepokojení z hlediska platu a maximálně <laughs> věku vedoucích představitelů. My jsme proskoumali tyto body tak, abychom zajistili maximální flexibilitu a tato otázka bude případně ještě zanalizována ve chvíli revize fungování těchto úřadů, tak jak to bylo naplánováno na konec roku 2013. Také souhlasím s vůlí parlamentu po zajištění lepší rovnocenosti mezi muži a ženami tom předběžném výběrovém řízení komise aplikovala rovnocenost šancí na základě kandidatur, které byly zaregistrovány. A při této příležitosti musím poznamenat, že v posledním procesu, který ještě nebyl ukončen z hlediska jmenování výkonných ředitelů, se eh, tady objevily dvě ženy, které se ucházejí o toto místo výkonného ředitele. Naprosto souhlasím i v této věci s parlamentem v tom smyslu, že potřebujeme nezávislé eh, agentury, které by byly nezaujaté. Prezidenti a mm, výkonní ředitelé musí postupovat zcela nezávisle a pouze v zájmu Evropské unie. Rada a parlament tento princip vnímá jako zásadní princip, zvláště podle článku 42, 46, 52, tak jak o tom hovořila paní ministrině Gery. Komise jako strážkyně evropského práva plně naplní tyto funkce tak, aby tyto příslušné články byly striktně dodržovány. Chci ještě připojit, že Komise bude zastoupena v těchto řídících orgánech a samozřejmě bude velice bdělá pro to, aby veškerá rozhodnutí byla přijata ve zájmu Unie. Co se týče složení tohoto představenstva, komise již zdůraznila právní nezbytnost a politický význam toho, aby zde byli představitelé příslušných národních úřadů. Já jsem sám vysvětloval, nebo jsem ochoten vysvětlit eh, tento bod. Některé národní úřady dokonce změnily své zastoupení, jiné to musí ještě učinit. Komise bude velice bedlivě toto sledovat a bude neústupná. To složení musí být plně kompatibilní eh, s vůlí zákonodárce a já osobně budu kontrolovat přítomnost minimálně dvakrát za rok národních představitelů podle článku 40 eh, nařízení, podle kterého se vytváří tyto orgány. Dámy a páni poslanci, souhlasím s parlamentem také v tom, že je nutné vyčlenit finanční prostředky, lidské zdroje, které jsou nezbytné pro naplňování tohoto mandátu. Rozpočtově autorita se může spolehnout na technickou pomoc komise, tak aby tady byla konzistentnost mezi odpovědnostmi, které mají eh, tyto orgány, a na druhé straně, aby zde byly konzistentní prostředky, kterými by disponovali pro naplnění své odpovědnosti. Pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že nyní je nutné, aby nominační řízení eh, prezidentů a výkonných ředitelů bylo provedeno a oni mohli začít pracovat a mohu vás ujistit, že každým dnem se přesvědčuji o užitečnosti těchto orgánů, protože prakticky každým dnem se na ně obracíme v souvislosti s různými tématy, kterými se v současnosti zabýváme. Poslání, které musí naplňovat z hlediska systémového rizika, je nesmírně důležité a my jsme si přáli, aby tyto orgány byly provozuschopné od 1. ledna a nyní je na nás, abychom každý sehrávali svoji příslušnou úlohu tak, aby mohli pracovat za dobrých podmínek, naplňovat své, svoje úkoly a potřebují k tomu plnou podporu ze strany vaší instituce. Já chci říci, že komise bude zajišťovat, aby vůle zákonodárce byla plně dodržována a aby tyto orgány pracovaly pouze v zájmu Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Nyní následují eh, pan Jose za frakci EPP, Křesťanských demokratů, prosím, dvě minuty třicet. Eh, pan Gosy. Děkuji vám, paní předsedající eh, paní ministrině, pane komisaři. Není jde nyní o právnické rozpravy, je to politická debata o budoucnosti Evropy v oblasti finančního eh, pořádku a to musí být také výsledkem práce, který parlament společně s radou a komisí vykonal. Nejde nyní o to, abychom zde provázeli nějakou revoluci, abychom si zde měřili síly. Jde o ducha do, dohody mezi radou a parlamentem, a aby to skutečně bylo dodrženo. Nejde pouze o právo. Právní texty jsou nám dávno známe. Jde nám na to, aby tyto právní texty byly také realizovány. A za to bych chtěl poděkovat panu komisaři, že to velice jasně řekl. Nikdy jsme nespochybňovali komisi a formulace komur, komisaře je plně v souladu s přáním parlamentu. Jde o politické kroky. Tyto orgány mají být zřízeny a potřebujete nyní příslušné, potřebují nyní příslušné prostředky, aby mohli splnit svůj úkol. Já mám ovšem určité pochybnosti, momenty podezření, co se týče způsobu, Jakým způsobem členské státy toto ustanovení implementují? Někteří si pokládají různé otázky a ti, kteří mají skutečně, kteří chtějí zabránit dohledu na evropské úrovni máme své pochybnosti a máme ten dojem, že při jednání, eh, která byla dlouhá, zdlouhavá, nevedla k výsledku. Belgický Belgické předsednictví vykonalo vynikající práci. Eh, komisař dal také příslušné podněty k tomu a nyní dochází k tomu, že tyto orgány by neměly vůbec mít žádnou moc. Prostě ty osoby, které byly jmenovány, jsou z hlediska funkcí příliš nízko. Možná měly určité člen, eh, členské státy pochybnosti, anebo platy nebyly dosti vysoké. Ale paní ministrně, při veškerém respektování vaší funkce máme také jsme zasedali v příslušném výboru, v příslušných grémích a ten dopis, který byl nyní předložen, tak není dostačující. Reakce EPP je jednoduchá. Říkáte, že jménem rady se budete připojíte k tomu prohlášení, které zde vyškl pan komisař. Ale bude to pouze dostačující tehdy. To, to vyjasnění je jasné, ale jde také o personál a o finanční vybavení. Připojujeme se k tomu, co řekl pan komisař tak, jak to bylo řečeno dnes v plénu. Ano, děkuji vám za frakci eh, Progresivní aliance eh, SAD. Má nyní slovo pan Bulman. Milé kolegyně, milí kolegové, proč jsme tady? Pan Barnier to řekl. Jsme tady proto, že Evropskému parlamentu se podařilo vytvořit eh, evropské kontrolní orgány, které si to zasluhují také tento název. Nepředpokládalo se to v plánu rady ani v plánu členských států a také Komise měla své pochybnosti, jaké kroky budou tyto nové instituce mít. Eh, bude to muset pochopit rada, bude to muset pochopit i komise a případně také na základě vlastního hodnocení, proč máme určité obavy. Ne, tento Evropský parlament, a to je výpověď, eh, kterou chápe nejenom naše frakce sociálních demokratů, já to slyším také z jiných frakcí. Nepřipustíme, nedopustíme, aby se zde hrály národní hříčky a také, aby tím byly podkopávány kompetence těchto orgánů. My máme na to právo, my se musíme ptát a určitě určité příznaky nám dávají důvody k pochybnostem. Dostáváme seznamy, dostáváme seznamy, kde skutečně nevidíme z toho, že existovalo nějaké kritérium pohlaví. Dostáváme návrhy a tady při vší úctě k těm osobám, o které se jedná, že někoho nevidíme. A Nejde o to, že by ten člověk, dejme tomu, nedělal správně svou práci. Určitě jsou to dobří lidé. Lidé, kteří již také ve své práci dokázali, že umí dobře pracovat, ale nejsou to osoby, které, když nám představujete, tak by měly také určitou eh, národní důvěru s tím, že v případě konfliktů by se vědělo přesně, kde stojí. A e, jsme kvůli tomu rozladěni. A to musí být také zohledněno. Ne, tyto postupy jsou neuspokojivé. A já si kladu otázku, proč například e, nemůžeme vykonat stejnou práci, jako jsme to dělali v případě OLAFu, e, kde vás zajímá, jakého názoru je tento parlament. Proč ne? Určitě s těmi výkonnými ředitele musíme mít nějak, eh, ředitele musíme mít nějakou šanci. Musíte mít názor Evropského parlamentu, nebo byste měli ukázat, že vás zajímá tento názor. Chtěli bychom vás eh, oba zástupce, jak zástupce rady, tak i váženého komisaře, abyste tuto šanci využili. Měli byste námitky Eh, tohoto parlamentu zohlednit. Měl byste říci, jak v budoucnu s námi chcete spolupracovat. Měl byste jasně říct, které cíle v reformě budete podporovat a také budete moci zcela jasně říci, zda náš názor vás zajímá při výběru těch dotyčných osob. A proto bych vás prosil, abyste rychle jednali. Děkuji, pane Bolmane, Nyní za alianci ve zelených a ale má paní eh, za Alde, má paní Gulár. Děkuji vám, děkuji, že jste se mezi nás dnes dostavili. Víme, že čas kvapí a my jsme velice vděční, že jste nám začali dávat určité odpovědi. Jak řekli mý kolegové, je důležité, zhodnotit, co nás vlastně motivuje. My jsme po měsíce bojovali, abychom skutečně učinili rozdíl mezi dobou před krizí a po krizi. V předkrizovém období jsme byli svědky bujení bankovní aktivity a my eh, preferujeme práci, která je přeshraniční, ale společná pravidla a společný regulační rámec musí eh, být zaveden. A s podporou komise jsme jasně viděli, že občas jsme byli tak trochu voděni za nos a že některé členské státy si chtěli ponechat regulaci pevně pod kontrolou a nechtěli, abychom jim do toho strkali prsty. A bylo řečeno, i komise to řekla, že mohli být, že parlament skutečně odvádí svou práci, aby zajistil nezávislost těchto orgánů. My chceme, aby tyto orgány zahájily činnost bezprostředně, okamžitě, protože eh, chceme, jsme jim pomohli se zrodit a nechceme jejich práci bránit ale jsme nároční a necháme si k rozhodnutí příslušný čas. Musíme rozhodovat na základě veškerých informací a děkujeme panu Barněmu za jeho jasná slova a eh, já, paní, myslím, že bychom neměli být naivní, protože tady jde o velké věci. No za frakci zelené, pan Giegold má minutu 30. Váže... Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové. Já se domnívám, že nyní jde o to, abychom skutečně eh, využili právo v oblasti vytvoření orgánů dohledu. A má pochybnosti o tom, zda využíváme dostatečně všech možností. Vidíme nedostatky v daném postupu. Dodnes jsme neobdrželi předem seznam kandidátů, byli jsme konfrontováni s hotovým výsledkem. Bylo by tedy snadné nám nyní poskytnout při výběru to, těch výkonných ředitelů daný seznam předem. Je zde nedostatek, co se týče genderové vyváženosti při obsazování těchto pozic a na základě dosavadního postupu máme určité pochybnosti o tom, že členské státy obsazují tuto instituci skutečně v evropském zájmu. A náš dopis je tedy položení této zásadní otázky a potom jde o to jmenování konkrétních osob a je nutné zhodnotit každého jednotlivce podle jeho kompetencí. Zde vidím dva problémy. E, během slyšení jeden z kandidátů spochybnil, že se jedná o evropskou instituci a hovořil o síti orgánů dohledu. A když byl na tuto věc dotázán, nebyl ochoten se opravit. A dále je to otázka, zda chtějí zprůhlednit veškeré kontakty s lobbysty. Na tuto otázku jsme nedostali odpověď. Zaslali jsme dopis všem třem kandidátům a výsledek hlasování u nás závisí na tom, zda dostaneme dostatečnou odpověď. Děkuji, pane Gigolde, a za evropské konzervativce a reformisty pan je na minuta. Děkuji vám. CKR vítá tuto příležitost dnes probrat tuto záležitost tady ve sněmovně, ale naše skupina je přesvědčena, že všichni tři navržení vedoucí představitelé na, z výboru Econ jsou kvalifikovaní a způsobilí k tomu, aby plnili tyto významné role. A jakékoliv připomínky, které teď mám, se týkají pouze procesu který nás přivedl do tohoto okamžiku. A já chci požádat, aby budoucí eh, proces, eh, procesy selekce vybíraly z co nejširší množiny talentovaných lidí, abychom eh, zajistili nové myšlenky a co největší rozmanitost myšlenkovou. A je tudíž potřeba správně nastavit platové úrovně vzhledem k významu těchto těchto míst, těchto postů a nesmí tam být žádné restruk, restrikce, ať už věkové, eh, genderové nebo jiné. A eh, tudíž je potřeba zapracovat na tom procesu a na transparentnosti, kterou si parlament zaslouží. A já věřím a doufám, že to bude zohledněno. Děkuji a posledním řečníkem paní Andreasen za Evropu Parlamentu svobody a demokracie minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem přesvědčena, že není potřeba těchto postů, protože není potřeba ani těchto agentur samotných. Vznik další v, vrstvy dohledu, kterému se říká ESMA, bude to znamenat zlepšení stávající práce stávajících orgánů. Já jsem přesvědčena, že tím, že to děláme, jenom vyvoláváme zmatení ohledně toho, kdo za co zodpovídá. Bude určovat pravidla pro eh, největší finanční centrum světa? Já o tom pochybuji. Já si myslím, že tam budou spíš přijímány určité protitržní teorie a budou vnucovány City of London. A eh, to, co se dělo, bylo proto, že pravidla buď byla úplně zrušena, nebo byla prostě přehlížena. Není vůbec žádná záruka, že tyto orgány si povedou lépe. A to nezmiňuji, že nám byl nabídnut pouze jeden kandidát na každou funkci. To je naprosto nedem- nedemokratické, ale je to totéž, co se používalo při jmenování předsedy komise, zbytku komise, vysoké představitelky a tak dále. Mohl, ten seznam by byl velmi dlouhý. Já vás chci všechny povzbudit, abyste hlasovali proti těmto či jiným kandidátům. Děkuji. A nyní má slovo pan Michel Barnier. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já nebudu vás připravovat o příliš mnoho času, neboť jsem se již vyjádřil poměrně jasně a upřímně. A bude to ještě potvrzeno písemně v tom dokumentu, který jsme eh, podepsali spolu podepsali s panem Ševčovičem a já vám chci poděk, poděkovat za vaše poznámky a zejména za tři věci. Za prvé, autorita těchto orgánů. Já jsem eh, skutečně rád, že parlament je natolik odhodlán a oddán myšlence zajištění toho, aby nezávislost těchto orgánů byla respektována a to je také něco, co je velice důležité pro budoucnost. Pokud vezmeme potaz význam a počet důležitých úkolů, které budou připadat těmto orgánům, například byly zmíněny ratingové agentury, zátěžové testy a další oblasti, v nichž bude potřeba, aby eh, tyto orgány byly důvěryhodné. Takže to byl můj první bod. Parlament a komise, myslím, se na tomto bodě naprosto shodují. Teď pokud jde tedy o ten proces, o ten výběrový postup. Já si vzpomínám na diskuze, které jsme vedli v průběhu trilogu bylo to předmětem široké debaty a pak nakonec jsme eh, se shodli, dosáhli jsme schody na něčem. Jistě, že ten proces má své nedostatky. A my zjednáme nápravu tam, kde to bude potřeba. Ovšem, necítím to tak, že by nám to nějakým způsobem bránilo v tom, aby jsme jmenovali dobré kandidáty. Já jsem se pečlivě zamýšlel nad všemi kandidáty, kte- kteří se dostali do užšího výběru. Se všemi jsem se setkal a stanovoval jsem jejich pořadí tak, aby bylo uh, skutečně důvěryhodné a vhodné. A myslím, že ty kandidáti jsou dobří. Vycházeli jsme ze seznamu 270 pět přihlášek, které jsme obdrželi od eh, členských států a eh, orgánů dohledu. Jistě, že všechno se dá zlepšit a tento výběrový postup rovněž, ale nedomnívám se, že by jsme eh, nejmenovali kvalitní kandidáty, kteří mají na to, aby se těchto postů zhostili. A třetí bod to je úroveň zastoupení v těchto orgánech. Komise neustále zdůrazňovala, že otázka zastoupení bude na vysoké úrovni, bude to v souladu s pravidly, čili já vám děkuji i za tyto poznámky a já věřím, že nás parlament v tomto podpoří. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za připomínky. A ještě jednou mi dovolte říci za celé kolegium komisařů, že budeme velmi vdělí a budeme dělat vše, co je v našich silách, aby tyto orgány byly úspěšné, abychom měli skutečný evropský dohled. Nebude to žádná nahrážka za národní orgány ale je to něco, co umožní těmto národním orgánům, aby mohli lépe spolupracovat. Budou však mít své vlastní pravomoci, vlastní možnosti zabývat se přeshraničními problémy. Ale potřebujeme ty, eh, ty schopnosti, které budou mít tyto tři orgány i eh, tu systémovou radu, radu pro systémová rizika, protože musíme si uvědomit, že trhy se pohybují a vyvíjejí velice rychle. Děkujeme, pane komisaři. A nyní na závěr paní Děry za radu. Děkuji vám, stění poslanci a poslankyně. Já zodpovím otázku, která se objevovala často, jestli rada bude souhlasit s revizí jmenovacího postupu. První úvodní ustanovení předpokládá, že pro další jmenování ta příležitost toho užšího výběru, toho shortlistu, by měla být revidována a článek 8.1 nařízení rovněž předpokládá revizi ze strany komise, která má být zaslána Evropskému parlamentu a radě do 2. ledna 2014 a pak každé tři roky. To nám dá eh, příležitost nařízení zlepšit a zkvalitnit na základě praktických zkušeností a v tomto duchu se těším na konstruktivní dialog mezi našimi institucemi, tak aby připravil cestu dalším budoucím eh, posudkům. A teď budu pokračovat ve svém rodném jazyce, takže dámy a pánové, tím poslanci a poslankyně, jistě se všichni shodneme, pokud jde o věcnou stránku. To znamená, že chceme všichni, aby byla Evropa silná, měla silné instituce, včetně finančního dohledu. Mm, je za námi velmi obtížná práce, to znamená ve spolupráci mezi parlamentem i radou a tyto instituce budou schopny reagovat, vyjít vstříc potřebám pokrizového světa a zajistit pro trhy dobré fungování a také přispět k ochraně eura. Není žádná neschodání v, v tom, že tyto orgány musí mít příslušné kompetence. Já jsem citovala ty, ta příslušná ustanovení a souhlasím s vámi v tom, že tyto instituce musí mít politickou autoritu, nesmí to být pouhá, pro, prodloužená eh, ramena těch národních eh, institucí, ale musí to být skutečně evropské instituce. Já se jsem se zaměřila na jejich kompetence. Obdrželi jsme ten dopis od předsedy výboru Econ. A já bych tady chtěla poukázat na záruky nezávislého fungování těchto orgánů. Jakožto zástupce jednoho z rozpočtových orgánů také chci ujistit ohledně finančního a rozpočtového eh, rámce pro tyto instituce. Já myslím, že všichni, všechny instituce jsou odhodlány, aby podpořili fungování těchto institucí. Pan Matoči, ministr z Ecofinu, zaslal odpověď předsedovi výboru pro hospodářské záležitosti a doufám, že tuto odpověď shledáte jako přijatelnou. A abych zodpověděla na otázku pana Gozese, tak rotující předsednictví je, stojí pro ně za tím, co eh, on sám řekl. Já myslím, že nebudou nevzniknou žádné překážky volbě těchto kandidátů. Děkuji a dalším bodem je nyní společná rozprava na téma banány. Je zde doporučení paní Balcány týkající se dohody